Podíváme se na dnešní program jednání a řekněme si něco o naší schůzce koordinátorů. Máme zde dvě změny, které se dotýkají návrhu zprávy paní Svensson, které se věnovala i paní Svensson a je to hlavním gestorským výborem byl výbor IMCO Je to poslední příležitost podívat se na tuto zprávu a nějakým způsobem zasáhnout do znění této zprávy výboru IMCO. Pokud nemáte nějaké námitky, tak bychom se tomu věnovali v bodě 12a v našem dnešním programu. A votação. Peço que providenciem os, votos, os cartões de voto. E a primeira, primeiro ponto, ponto 8. Prosila jsem vás včera, abyste si všichni sebou přinesli své hlasovací karty a nejprve to bude bod číslo 8. Budeme se věnovat bodu číslo 8, ne? Takže bylo mi řečeno, že začínáme bodem číslo 13. To znamená rovnost žen a mužů v Evropské unii, rok 2010. Paní Nedelčeva, máte slovo. No. No je ukázu, de querer usar a palavra. Paní zpravodajka, nechce vystoupit, to znamená, že budeme hlasovat. Vou, para facilitar e porque temos muitos votos, vou apenas referir o número da alteração. Nás čeká hodně hlasování, takže budu číst pouze čísla 47 pro, proti, Musíme to ověřit elektronicky. Against? Proti? Vot está encerrado. Končím hlasování. Zamítnu to. familiar e não seja necessário verificação eletrónica. Eh, Prosím, abyste opravdu zvedali ruce, tak abychom nemuseli neustále hlasovat elektronicky 48 pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. Ample 1 pro, proti zdrželi se, schváleno. M plus 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. M plus 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. M plus 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní je to návrh číslo. Alteração 49. 49. Paní Parvanová, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Padesátka. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Ample 2 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 51 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Ample 11 pro. Proti. Takže musíme to ověřit elektronicky. Eh, no. no se c'est pas. OK. Votação Končím hlasování. Eh, Přijato. Tak já no. ještě chviličku. No, právě. Kontra. 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se. Ověříme to elektronickým hlasováním. Končím hlasování. Přijato. 52 pro, proti, zdrželi se, přijato. 53 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je to přijato, ovšem musíme to ověřit elektronicky. 53. 53. E Končím hlasování. No, zamítnuto. 54. Pro. Proti. Zdrželi se. Verifikace elektronika. Takže opět ověříme elektronicky. Končím hlasování. Přijato. 19 KMPL, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 55 pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 30 MPL, pro, proti, zdrželi se, Přijato. 33. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 56. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 57. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 58. Pro? Proti? Zdrželi se.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 Está encerrada a votação. Končím hlasování. E foi aprovado. Emprego 25. E Přijato. 25 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 63 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 64 pro proti, zdrželi se přijato. 65 pro, proti, zdrželi se přijato. 66 a MPL 27 téměř identické, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme to elektronicky. To jsou. Hlasujeme nyní. 66 a byl 27. Končím hlasování. Přijato. 67 pro, proti, zdrželi se, přijato. 68 pro, proti, zdrželi se, přijato. Emple <clears throat> 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Emple 17 pro, proti, zdrželi se, Promiňte, omlouvám se, říká paní předsedající, že sedmnáctka pro, proti. Musíme to ověřit. Sedmnáctka, Ample. Končím hlasování. Přijato. 69 pro. Kontra. Proti? Zdrželi se? Přijato. Setenta a favor. 70 pro, proti. Zdrželi se. Uvěříme to elektronicky. Okay. So if she can indicate each time, si elle peut indiquer chaque fois avec la main, mm-hmm. si elle vote en faveur. Okay. Thanks, of the Sun. Rejeitada. Končím hlasování. Zamítnuto. 71 pro, proti, zdrželi se, přijato. 73 pro, proti, zdrželi se, přijato. 72 pro, proti, zdrželi se, přijato. Empl 3 pro, proti, zdrželi se. Ověříme to elektronicky. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. Votou contra e, portanto, foi rejeitada. 74. Odhlasovali proti. 74. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Empl 31. Proti. Zdrželi se. Myslím, že je to zamítnuto. Ověříme to. Ample 31. Končím hlasování. Zamítnuto. Ample 21. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 75. Pro? Proti? zdrželi se, přijato. 76 pro, proti, ověříme elektronicky. So. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. foi aprovada com o voto da Madame Noko. Ne, takže je to. Je to přijato. Paní Nikolajeva, vy jste byla pro, ano. A 77 pro, proti, přijato. Šestka, Empl pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 78 pro, 78. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 2. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Osmdesát dva pro, 82. Pro, proti, zdrželi se přijato. 84. Pro, proti, zdrželi se přijato. 86. Pro, proti, zdrželi se přijato. 85. Pro, proti, Zdrželi se přijato. 34 empl. Nehlasujeme. 88 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 89 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 87 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 90 pro. Proti. zdrželi se, přijato. Ample 32, dvě části, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, nemusíme hlasovat, protože to už je pokryto. 91 pro, proti, zdrželi se, Musíme to ověřit elektronicky. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato. 92 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Empl 35 ve dvou částech. První část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 93 pro? Proti? Alde? 93. In favor? Aprovada. Vy jste pro? Takže je to přijato. 94 pro proti, zdrželi se zamítnuto. 95 pro, proti, zdrželi se přijato. 96 pro, proti, zdrželi se přijato. Empl 29 pro, proti, zdrželi se. Musíme to ověřit. Hlasujeme nyní. 29. Výbor EMPL. Končím hlasování. Zamítnuto. EMPL 23. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 15. Druhá část. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 97. Pro. Proti Zdrželi se. Přijato. 98 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 99 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 100 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 103 pro. Proti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 105 je pokryta 102, to je stejná záležitost, takže nehlasujeme. 104. Sto jedna pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 106 pro. A 107. Celsius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 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ample 26. Nehlasujeme. 24. 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. 25. S ústním pozměňovacím návrhem. Takže s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, přijato. 26. Dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se,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 přijato. 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. 41 pro. Kdo je pro? 41. Proti, zdrželi se, přijato. Musíme to ověřit elektronicky. 41. Končím hlasování. Zamítnuto. Pourquoi maintenant c'est alteração 40, a favor. 40. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. 43. První část. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část. Pro, proti, přijato. 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. 46, dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. A dále jsou to modifikace. Jedna pro, proti, přijato. Dvojka pro, proti, zdrželi se, přijato. Trojka pro, proti,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 Takže ještě jednou. Unblock 12 až 15. Takže až 15. Kde je pro? Dvanáct, třináct, čtrnáct. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? Patnáctka pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Šestnáct a sedmnáct společně. Pro. Proti. Šestnáctka pro. Proti zdrželi se, přijato. Sedmnáctka. pro, proti, zdrželi se, přijato. Hlasujeme elektronicky, to znamená závěrečné hlasování o celém textu. Končím hlasování. Přijato. 22 hlasů pro,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 E vamos passar à votação do ponto 8, quitação. Budeme pokračovat a to bodem 8, což je absolutorium za rok 2009, souhrný rozpočet EU oddíl 3. Redakce Garcia Pérez je navrhovatelkou a my budeme hlasovat. s výjimkou odstavce 4. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Odstavec 5, kdo je pro, kdo je proti, Držel se, přijato. Elektronické závěrečné hlasování. Zahajuji toto hlasování. Končím. Přijato. 24 pro, nikdo se nezdržel. Čili blahopřeji paní zpravodajce a postoupíme dál s bodem 9. To je zpráva 2010 o provádění programů politiky soudržnosti na období 2007 až 2013. Pan zpravodaj není přítomen, takže budeme rovnou hlasovat. Pozměňovací návrh 1? Ne, tak budeme hlasovat eh, en blok eh, o těch pěti pozměňovacích návezích, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. To jsou pouze pozměňovací návrhy, takže nemáme žádné konečné závěrečné hlasování. Podívejme se na další bod 10, nižší rozměr sociální politiky, podporování pracovních a sociálních standardů a evropská sociální odpovědnost podniků. Tady se jedná také pouze o přijetí pozměňovacích návrhů. Budeme hlasovat společně o těchto čtyřech pozměňovacích návrhů. Kdo je pro, proti, zdržel se, i ty byly schváleny. Bod 11. Podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem sezonního zaměstnávání. Paní papadopulu, jste navrhovatelkou, chcete se chopit slova, prosím? Ano. Jménem výboru FAM jsme předložili návrh tohoto stanoviska a pozměňovací návrhy by měl vzít v potaz výbor LIBE, který je příslušným výborem pro tuto problematiku. Já bych chtěla poděkovat všem, kteří předložili pozměňovací návrhy. Většina z těch pozměňovacích návrhů souhlasí eh, s mým náhledem, takže jsem je akceptovala. Několik málo eh, bohužel bylo v rozporu s celkovým vyzněním. Stáhli jsme návrh číslo 7 a to z toho důvodu, že by neměla existovat diskriminace, pokud jde o žadatele o sezónní zaměstnání ve srovnání se žadateli o práci v jiných sektorech. A také 19 kde se jedná o vyškrtnutí části odstavce, který je tam jmenován. Pokud si ale všimnete, Já si myslím, že celá ta věta by měla být mm, vyškrtnuta. 26, 18 a 20 to jsou další pozměňovací návrhy, eh, u kterých jsem dala mínus. Eh, tak u 26 mm, zamítám, protože eh, svoboda přidružení by měla být garantována úplně pro všechny. Pokud je o sedmnáctky, ten je také, ta je také zamítnuta, protože text komise je vhodnější, protože se pokouší eh, nastavit stejný přístup po celé Evropské unii bez jakýchkoliv výjimek, eh, zatímco pozměňovací návrh eh, tam vkládá různé výjimky a pokud jde o 18 a, 18 a 20, tak eh, navrhuji, abychom je neakceptovali, protože 18 navrhuje, aby obyvatelé třetích států měli právo zůstat v hostitelském členském státě ehm, na základě různých povolení a víz, což je v rozporu s navrhovanou směrnicí, která chce zajistit, že ta práce bude mít čistě sezónní povahu a jsou tam eh, jasná omezení eh, délky pobytu. A návrh číslo 20 je zamítnut proto, že jsme proti eh, výjimkám. Všechny ostatní pozměňovací návrhy podle mého názoru jsou velice vhodné, protože hovoří o lidských právech těchto sezónních pracovníků a SND podporuje tyto pozměňovací návrhy. Děkuji vám. Budeme hlasovat. Pozměňovací návrh 7 byl stažen, hlasujeme o osmice pro, proti, zdržel se, přijato. Devítka pro, proti, zdržel se, přijato. 24 pro, proti, zdržel se, přijato. Desítka pro, proti, zdržel se, přijato. Jedenáctka pro, proti, držel se, přijato, dvanáctka pro, proti, zdržel se, přijato. Tím odpadá 25, 26. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. 13 pro, proti, zdržel se, přijato. 14 pro, 26 odpadá, 14 pro, proti, držel se, přijato, 15 pro, proti, držel se, přijato, 16 pro, proti, držel se, zamítnuto, jednička pro, proti, držel se, Přijato. Dvojka pro, proti, zdržel se, přijato. Trojka pro, proti, zdržel se, přijato. Sedmnáct pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. osmnáct pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 19. S ústní změnou, o které jsme již hovořili, takže budeme teď hlasovat, kdo je pro, proti, držel se. Přijato. Čtyřka, kdo je pro? účty jsme měli také ústní pozměňovací návrh, pak když nikdo proti tomu nic nenamítá. Čili včetně pozměňovacího návrhu budeme hlasovat o čtyřce pro, proti, držel se, přijato, dvacítka. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto, pět, pro, proti, zdržel se, přijato. 21 pro, proti, zdržel se, přijato. 22 pro, proti, zdržel se, přijato. 6 pro, proti, zdržel se, přijato. 23 pro, proti, zdržel se, přijato. Závěrečné elektronické hlasování. Končím hlasování 23 pro, nikdo, žádný hlas proti, jedno zdržení a blahopřeji paní Papadopoulou. bod 12. Evropská spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy na podporu strategie Evropa 2020. Joana Senišin byla zpravodajkou, nehlásí se o slovo, takže začneme i hned hlasovat. O první stránce můžeme hlasovat en bloc. Takže číslo čtyři. Kdo je pro, proti? zdržel se. Prověříme elektronicky. Čtyřka. Končím elektronické hlasování. Přijato. Trojka, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pětka pro, proti, zdržel se, přijato. 6, 7, 9, 8, 10, 11, 12, o těch budeme hlasovat společně. Ne, tak následuje oprava 6, 7 a 9. O těch budeme hlasovat společně. Opět přerušuje paní předsedkyně a říká, budeme hlasovat pouze o 6. pro, proti, pro. Sedmička pro, proti, zdrželi se, přijato devítka pro, proti, zdrželi se, přijato, osmička pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Desítka pro, proti, zdrželi se. Přijato jedenáctka pro, proti, zdrželi se. Přijato dvanáctka pro, proti, zdrželi se. Přijato. 13 pro, proti, zdržel se. Přijato 14 pro, proti, zdržel se. Přijato 15 pro, proti, zdržel se. Přijato 16 pro, proti, zdržel se. Přijato 17 pro, proti, zdržel se. Přijato 18 pro, proti, zdržel se. Přijato 19 pro, proti, zdržel se, přijato, 20 pro, proti, zdržel se, přijato, 21 pro, proti, zdržel se, přijato, 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 23 pro, proti, zdržel se, přijato, 24 pro, proti, zdržel se, přijato. 20. Okamžik, říká paní předsedkyně. Ano, 25. Kdo je pro, proti? Zdržel se. Prověříme elektronicky. Zahajuji elektronické hlasování. Končím elektronické hlasování. Přijato. A tím odpadají pozměňovací návrhy 28, 27. Budeme hlasovat 29. Kdo je pro? Proti? Sváleno. Jednička pro, proti. Zdržel se přijato. Dvojka pro, proti. Zdržel se přijato. Elektronické závěrečné hlasování. Končím elektronické hlasování. Přijato 23 hlasů, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. Blahopřeji paní zpravodajce. Máme také na pořadu jednání bod 12a. To je vnitřní evropský trh. Tady jsou pouze dva pozměňovací návrhy, které dala k dispozici paní Svencen. Můžeme o těchto dvou návrzích paní Svencen hlasovat? Oba tyto pozměňovací návrhy, o nich budeme hlasovat společně, pro, proti, zdržel se, byly přijaty. A pokračujeme dál. Bodem 14. O 13 už jsme hovořili, probrali jsme ji. A 14 je podoba chudoby žen v Evropské unii. Paní Rovana Plamp je zpravodajkou. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla nejprve poděkovat všem kolegům a také stínovým zpravodajům za jejich velice úzkou spolupráci na této velice důležité zprávě. Chci poděkovat rovněž sekretariátu našeho výboru. Domnívám se, že tím, že přijmeme tuto zprávu, tak eh, učiníme další krok ku předu směrem k dosažení rovnosti žen a mužů, ale také pokud jde o potírání chudoby mezi ženami v Evropské unii. Proto bych byla velice ráda, kdybyste mohli tuto zprávu při hlasování podpořit. Domnívám se, že nabízí řešení te, této důležité problematiky. Opravdu vám děkuji. Thank you very much, Ms. Plum. Děkuji vám, paní Plum. A teď už přejdeme eh, k samotnému hlasování. Alteração 39 a favor, contra, abstenções aprovada. Alteração 40. A favor. Contra. abstenções aprovada. Compromisso um A favor. Eh, komp 1 pro, proti, zdržel se, přijato. 42, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Empl 3, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Empl 9, pro, proti, zdržel se, přijato. MP28 pro, proti, zdržel se, přijato. 33 pro, proti, zdržel se, přijato. 43 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Empl 44. Pozměňovací návrh 44. Pro, proti, zdržel se, zamítnut. 45. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 46. Pro, proti, zdržel se, Prověříme elektronicky. Zahojí elektronické hlasování o 46. Končím hlasování. 17 se zdrželo, 3 pro, 3 proti, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdržel se, přijato. Pokračujeme 50 pro, proti, zdržel se, přijato. 51 pro, proti, zdržel se, Prověříme elektronicky. Zahajuji elektronické hlasování, končím elektronické hlasování. Přijato. 52 pro, proti, zdržel se. Přijato. 53 pro, proti, zdržel se. Přijato. 54 pro, proti, zdržel se, přijato. Empl 19 odpadá. Kompromis 15 pro, proti, zdržel se, přijato. Bohužel, paní. Vy se vůbec nedíváte na, to, na ten hlasovací seznam. Zdá se, že se vůbec nedíváte, jak hlasujeme. Aspoň v těch posledních třech hlasování jsem eh, ten pocit měla. We voted eh, the compromise 15. Eh. Hlasovali jsme o kompromisním návrhu 15, příspěvek paní poslankyně mimo mikrofon. Vamos eh, votar novamente o compromisso 15. Ještě jednou budeme hlasovat o kompromisu 15, prosím. Pro? Proti? Držel se? Přijato. 60 pro? Proti? Držel se? Přijato. 61 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Dobře, tak to prověříme. Elektronicky zahajil elektronické hlasování k 61. Končím elektronické hlasování. Zamítnuto. Sto čtyřicet jedna, kdo je pro, proti, držel se, přijato. Sto čtyřicet dvojka, pro, proti, držel se, přijato. Sto čtyřicet šestka, pro, proti, držel se, přijato. dvojka pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 3, pro, proti, zdržel se, přijato. Čtyři pro, proti, zdržel se, přijato. A pokračujeme až na další stránce. 66 pro, proti, zdržel se, přijato. 67 pro, proti, zdržel se, přijato. Ale prověříme to elektronicky. Zahoji a končím elektronické hlasování. Přijato. 68 pro, proti, zdržel se, přijato. mp 10 pro, proti, zdržel se, přijato. mp 34 pro, proti, zdržel se, přijato. 71 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 69 pro, proti, zdržel se, přijato. Takže prověříme 69. Elektronicky zahají hlasování. Končím hlasování. Přijato. 70. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 72. Pro. pro ne, 72. Odpadá. 73. 73. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 74. Pro. Proti. Zdržel se. Alde, byli jste pro nebo proti? Pro, dobře. Tak eh, přijato. 75 pro, proti, zdržel se, přijato. 76 pro, proti, držel se, přijato. 77, 78 a 79 jsou identické. Pro, proti, zdržel se, přijato. Elektronicky to prověříme, 77 až 79. Zahaj hlasování, končím hlasování. Přijato. Osmička. Osmdesátka. Ne, říká paní předsedkyně. 80 odpadá, tak 82. Jde pro? Proti? Držel se? Prověříme elektronicky. Zahaju elektronické hlasování. Končím elektronické hlasování. Přijato. 83 pro, proti. Držel se přijato. Kompromis 4 pro, proti. Držel se. Prověříme elektronicky. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Osmdesát čtyři je dodatek. Kdo je pro? 84. Pozměňovací návrh 84. Kdo je pro? Proti. držel se. Prověříme elektronicky. Zamítnuto. Osmdesát osmička. Barbara Matera pro proti, zdržel se, přijato. 145 pro, proti, zdržel se, přijat. Eh, na straně 8 paní Nikoláje zamítnuto. Kompromis 14, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 91 jako dodatek, pro, proti, zdržel se, zamítnut. MP7 pro, proti, zdržel se, Přijato. MP11 pro, proti, zdržel se, přijato, MP36 pro, proti, zdržel se, přijato. 96 pro, proti, zdržel se, přijato 97 pro, proti, zdržel se, přijato kompromis 5 pro, proti, zdržel se, přijato. Další stránka. I 104 pro, proti, zdrželi se, přijato. 98. Nehlasujeme. 105. Pro, proti, přijato. 106. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 107. Pro, proti, zdrželi se, ověříme elektronicky. Hlasujeme nyní. 107. Končím hlasování. Zamítnu to. Ample 8. Nehlasujeme. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Další stránka. Empl 15. Pro, proti, zdrželi se přijato. 112. 113. No, Pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 114. Pro, proti, zdrželi se, ověříme. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Zamítnuto. 12, 12, 115. Pro. Proti zdrželi se, přijato. 116 pro, proti, zdrželi se, přijato. 117 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 121 od paní Plum. To je na další stránce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 121 proti, pro, proti, přijato. 123 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 124 pro, proti, zdrželi se, přijato. 126 <clears throat> pro, proti, zdrželi se, přijato. 127 pro, proti, zdrželi se, přijato. 128 pro, proti, zdrželi se, přijato. 129 pro, proti, zdrželi se, Přijato. Kompromis 8. Pro, proti, zdrželi se, přijato. V 133 pro, proti, zdrželi se, přijato. Musíme to ověřit. Hlasujeme nyní. 133. Ověříme elektronicky. Končím hlasování. Přijato. 134 a 135 stejný identický návrh, kdo je pro, proti. Zdrželi se, zamítnuto. 136 pro, proti. Zdrželi se, Myslím, že jsme to přijali, ale musíme to ověřit elektronicky. Takže ještě jednou 136. Ta všada votação. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 9. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 140. První část. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 89. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 143 pro, proti, zdrželi se, přijato. 147 pro, proti, zdrželi se, přijato. Úpravy Číslo jedna. Garcia Pérez. Ústní pozměňovací návrh. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. <clears throat> Trojka. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Dvojka odpadla. Čtyřka rovněž. Pětka pro proti, zdrželi se. Ověříme to. Hlasujeme nyní. Cinco. Está encerrada a votação. Pětka. Končím hlasování. Přijato. Osmička. Pro proti, při, zdrželi se, zamítnuto. Sedmička pro, proti, zdrželi se, přijato. Devítka pro, proti, zdrželi se, přijato. Šestka odpadla, desítka pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis. Je to desítka. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtrnáctka. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Šestnáctka. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmnáctka. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmnáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvacítka pro, proti, proti. Ověříme to. Hlasujeme nyní. Dvacítka. Está encerrada a votação. Končím hlasování. Přijato. Devatenáctka proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme to. 25. Hlasujeme nyní. Shut se. Končím hlasování. Přijato. 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 odpadlo. 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. 33 pro, proti, zdrželi se, ověříme to. 33. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnu to. Kompromis 13 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 37 pro. Proti. Zdrželi se Přijato. 38 pro. Proti, zdrželi se, přijato. A nyní budeme hlasovat o celém textu. Závěrečné hlasování elektronicky. Končím hlasování. Dvacet tři pro, jeden proti, nikdo se nezdržel. Blahopřejeme. Blahopřejeme eh, paní zpravodajce. Ah, maintenant. ça c'est euh, reporté à la prochaine réunion. Oui. Donc il faut juste aucune euh, question diverse. Si vous pouvez non. annoncer les dates. Mais il n'a pas de Non. <laughs> juste les dates et surtout la, le jeudi 3 mars. Ah. Ora, antes de terminarmos a nossa reunião, gostaria de reler. To znamená, že jsme tím ukončili naše dnešní zasedání a připomínám ještě jednou, že následující schůze je připravena na jedna 30. a bude to veřejné slyšení o matkách samoživitelkách. A 3. března ve čtvrtek se sejdeme od 9 do 12.30 a bude to eh, připomínka Mezinárodního dne žen. Hlavním tématem letošního roku jsou ženy političky v Evropské unii. Pan Buzek, předseda Evropského parlamentu, zahájí naše jednání, bude tam rovněž Mary Robinson, to znamená bývalá prezidentka Irska, která bude vlastně hlavním hlavním hostem našeho jednání. Rozešleme vám i písemné pozvánky. Tím končím dnešní jednání a přeji vám příjemný víkend.